Děkuji. Posadíme se, prosím. Dobrý den, kolegové, kolegyně. Eh, takže nejprve se posadíme, uklidníme, zdravím i zde veřejnost. Dobrý den. Tím zahajuji dnešní zasedání. Významný den, jak dobře víte, podle programu máme nyní představení sboru komisařů a jejich programu s nově zvolenou předsedkyní komise. A hned dáme slovo paní Ursule von der Leyen, aby mohla přednést úvodní projev, tedy úvod k diskuzi. Takže máte slovo, paní předsedkyně. 27. listopadu, přesně před 30 lety, zvoní 12. kostelní zvony zvoní, slyšíme hluk sirén a vyprázdní se obchody, dělníci odkládají své stroje historická dvouhodinová generální stávka v, během sametové revoluce vidí, jak se lidé od Prahy po Bratislavu účastní společného aktu ukazujících jejich svobodu, odvahu a jednotu. Pro mě právě zmíněné dvě hodiny stávky jsou v srdci toho, co Evropská unie vždycky znamenala. Nejsou to jen strany a politika, pravidla, nařízení, trhy či měny. Jde především a nade vše o lidi a jejich usilování. Lidé, kteří se dokáží společně postavit za svobodu, za hodnoty, za lepší budoucnost. Citát skvělého Václava Havla, jednoho z hrdinů roku 1989, který si vybavuji, když se dívám do budoucnosti. Usilujte o něco, protože je to dobré, nejen proto, že to má šanci na úspěch. Tento citát jsem si zvolila proto, že v nadcházejících pěti letech projde naše unie transformací, která se dotkne každé části naší společnosti i hospodářství. A budeme to dělat proto, že je to správné, nikoli proto, že to by to bylo snadné. Někdy zapomínáme, že naše největší úspěchy přicházejí tehdy, když máme odvahu. Měli jsme odvahu tehdy, když jsme usilovali o mír tam, kde byla bolest. Byli jsme odvážní, když jsme vytvořili jednotnou měnu. Byli jsme odvážní, když jsme přivítali do naší evropské eh, rodiny další, která, eh, ačkoliv jsme byli dlouho izolováni. Ale v posledních letech jsme se museli zaměřovat na to, co je tady a teď, zvládat krize eh, a bojovat abychom zachovali svou jednotu a solidaritu. A díky těmto úsilím jsme nyní silnější a je to do značné míry díky vedení a přesvědčení mého předchůdce Žána Klóda Junckera, který je velkým Evropanem, oddaný eh, Evropě a jeho dědictví bude mluvit za, eh, samo za sebe. Žáne Claude, děkuji Dámy a pánové, vážení poslanci, před čtyřmi měsíci jste mi dali svou důvěru a od té doby jsem se setkala se všemi politickými skupinami, hlavami států a vlád. Společně jsme vytvořili vynikající tým, Měli jste možnost slyšet všechny. Slíbila jsem, že vám budu naslouchat a přesně to jsem dělala a budu v tom pokračovat společně s Marošem Ševčovičem a s dalšími členy kolegia. Mnohokrát jsme se shodli a někdy jsme se neschodli, ale právě to je demokracie v praxi. Nyní se setkáváme právě v srdci evropské demokracie a žádám vás o podporu pro nový začátek pro Evropu. Vážení poslanci, eh, tým, o kterém dnes budete hlasovat, přichází z různých kultur, z různých zemí, eh, je v různých politických barvách. Jsou mezi námi učiteli, farma, učitelé farmáři, starostové, ministři, lékaři, lékaři, diplomati, technici i podnikatelé. E, jsou tam lidé, kteří se narodili ještě předtím, než byla e, berlínská zeď postavena, ale i poté, co e, spadla jsou tam lidé, kteří vyrůstali v diktaturách a lidé, kteří pomáhali mladým demokraciím, aby se připojili do Unie. Máme jsme pouze jed, jedna žena nám chybí k úplné genderové vyváženosti. A to je důkazem toho, že jsme dosáhli skutečného pokroku, ale ještě máme rezervy. Jakožto první žena předsedkyně komise zajistím, aby každý člen kolegia měl genderově vyvážený kabinet. Úplně poprvé. A do konce našeho mandátu budeme mít genderovou rovnost na všech úrovních řízení. Zcela poprvé v historii a to změní tvář komise. Každý člen mého týmu přinese svůj vlastní příběh vlastní pohled na Evropu, vlastní politiku i priority, které bude řídit, ale společně budeme fungovat jako tým, který pracuje pro společný evropský zájem. Budeme jeden tým, který spolupracuje s tímto parlamentem a s členskými státy v řešení hlavních problémů a výzev této generace. Jsme připraveni, ale co ještě důležitější, Evropa je připravena. A chci to říct jednoduše, dejme se do práce. Vážení poslanci, je to nestabilní svět. Příliš mnoho velmocí hovoří jazykem konfrontace a jednostranosti, ale je to také svět, kde miliony lidí vycházejí do ulic, aby protestovali proti korupci, aby volali po demokratických změnách. Svět potřebuje naše vedení více než kdy dřív. A zapojovat se do světa jako odpovědná síla, síla míru a síla pozitivní změny. Musíme našim partnerům v OSN ukázat, že se na nás mohou spolehnout, na šampiony multilateralismu. Eh, přátelům na západním Balkáně musíme ukázat, že sdílíme stejný kontinent, stejnou historii i kulturu a budeme sdílet také stejný osud. Naše dveře zůstávají otevřené. a také sdílíme stejný osud s transatlantickými partnery. Ano, máme nedořešené otázky bez pochyby, ale naše spojení obstálo testem času. Tak jak hovoříme, tisíce studentů, vědců, podnikatelů, umělců nadále utváří miliardy partnerství, přátelství, obchodních kontaktů, vědeckých projektů a to všechno vytváří pouto, které je mnohem silnější než jakékoliv individuální neschody. Státy od východu na západ, od jihu na sever potřebují Evropu jako skutečného partnera. Můžeme tvořit lepší světový řád. To je poslání Evropy. Já jsem proto ráda, že mám tak skvělé diplomaty jako Josefa Borela eh, mezi v našem týmu, stejně jako Jutu Urpilainen, Olivera Varheliho a Janše Lenarčiče spolu odvedou skvělou práci. Budeme investovat do aliancí a koalicí, abychom podporovali naše hodnoty. Budeme podporovat a chránit zájmy Evropy eh, pomocí otevřeného a spravedlivého obchodu. Posílíme naše partnery e, formou spolupráce, protože právě partneři posilují Evropu také. Moje komise se nebude obávat hovořit odvážně a asertivně, ale je to geopolitická komise, kterou Evropa akutně potřebuje. Vážení poslanci, pokud je jedna oblast, kde svět potřebuje naše vedení, je to především ochrana klimatu. Jde o existenciální otázku pro Evropu a celý svět. Jak jinak, když 85 lidí v extrémní chudobě žije ve 20 zemích nejvíce ohrožených klimatickou změnou jak to jin, jak by to mohlo být jinak, když vidíme Benátky pod vodou, portugalské lesní požáry, katastrofy v Litvě. Toto se dělo i dříve, ale nikdy s takovou intenzitou a proto nesmíme přestat bojovat proti klimatické změně. Čím rychleji se Evropa posouvá dopředu, tím větší přínos to bude pro naše občany, naši konkurenceschopnost a prosperitu. Evropský Green Deal je nezbytný pro naši planetu, naše lidi i hospodářství. Franz Timmermans je tím správným člověkem, který to může zrealizovat. A jsem nesmírně ráda, že ho budou podporovat Kadri Simpson, Adina Valian a řada dalších. Evropský Green Deal, zelená dohoda, je naší novou strategií růstu, pomůže nám snížit emise, zatímco budeme vytvářet pracovní místa. V jeho jádru bude průmyslová strategie, která umožní našim podnikům, velkým i malým, inovovat a vytvářet nové technologie a současně nové trhy. Budeme stanovovat globální standardy. To je naše výhoda před konkurencí a to také zajistí rovné podmínky pro všechny. Ale zároveň to bude muset sloužit evropským občanům, kteří chtějí a očekávají, že Evropa bude jednat v oblasti životního prostředí a klimatu, ale potřebují také eh, dostupnou, čistou a bezpečnou energii. Musí mít kvalifikaci, aby dokázali najít uplatnění v budoucnosti schopnosti musí být schopni se do práce dostat nebo pracovat z domova pomocí propojených domovů a musíme také zajistit, že to vše bude udržitelné. To je generační transformace, klimatická neutralita a podobně. To e, vše musí být inkluzivní, jinak se to nezrealizuje vůbec. Nezbytné budou obrovské investice do inovací, výzkumu, infrastrukturu, bydlení a vzdělávání. Nezbytné bude také zajistit veřejné i soukromé investice na evropské i národní úrovni. A ještě jednou, Evropa tady již vede. Evropská unie eh, bude dávat důraz na Klimatické financování i přes rozpočet bude se věnovat také kapitálovým trhům a investičnímu řetězci. Budeme podporovat lidi a podniky se zaměřeným mechanismem pro spravedlivou transformaci napříč fondy, napříč nástroji a s užitím soukromého kapitálu, kde je potřeba. Abychom to dokázali, Evropská investiční banka bude eh, důvěryhodným partnerem. A já jsem proto velice ráda za pokrok, který byl učiněn v tom, jak se eh, utváří také v Evropskou klimatickou banku a právě nabízí řešení, které svět i Evropa očekávají, ale čeká nás ještě hodně práce. Má, vytváříme pouze 9 globálních emisí a musíme svět přivést eh, právě na tu cestu také od Číny po Kanadu přes Kalifornii pracují s námi i další na zdokonalování systému obchodování s emisemi a Phil Hogan zajistí, aby naše budoucí obchodní dohody obsahovaly také kapitolu o udržitelném rozvoji, protože změna klimatu se týká nás všech. Máme povinnost jednat a moc vést. Vážené dámy, vážení pánové, digitalizace umožňuje věci, které ještě před jednou generací byly naprosto nepředstavitelné. Celosvětová vzájemná komunikace, přístup k informacím, pokrok v oblasti lékařství, ochrany životního prostředí, mobility, inkluze. Neexistuje budoucnost bez digitalizace. A Margarete Vestager je tou osobou, která nás posune na této cestě dále. zautomatizujeme činnosti, které jsou pro nás lidi těžké, například eh, nošení těžkých břemen, a nebo opakující se činnosti, ať už v továrnách nebo u psacího stolu. Ono to ale přináší i něco dobrého, protože nám to daruje čas. Čas pro to, co nás lidi dělá lidmi a proto, co počítače nemají a neumí to je empatie a kreativita. Například eh, robot v pečovatelských službách může poloho, pomáhat při polohování pacientů. Digitalizace pomáhá vyřídit administrativní úkoly, ale to s jedním cílem, aby pracovníci v pečujících profesích měli čas na to, co je důležité, a to je hovořit s pacienty a být pro ně přítomen. Digitalizace nám umožní efektivněji a účinněji zacházet se zdroji, protože budeme moci v záležitosti přesně řídit spotřebu energie, vody a všech cených zdrojů naší planety. Ano, digitalizace změní naši společnost, naše hospodářství, naše společnost velkým způsobem a už se to děje dnes. Abychom využili obrovské příležitosti, ale také řešili rizika, Musíme moudře vyrovnávat situace, kde to trh nezvládá a nemůže dělat. Musíme chránit jak naši evropskou prosperitu, tak naše evropské hodnoty. Musíme jít vlastní evropskou cestou a to i v digitální éře. Jak k tomu chceme přistoupit konkrétně? Musíme ovládat a vlastnit v Evrově klíčové technologie, například kvantové počítače, umělá inteligence, blockchain a kritické čipové technologie. Ale aby se nám toto podařilo, abychom překlenuli stávající nedostatky, musíme to řešit společně. Tam, kde jsme silní, společně. Měli bychom tedy združit svoje zdroje, peníze, vědecké kapacity, znalosti, i schopnost implementace v praxi. Už jsme to jednou udělali v oblasti superpočítače a Evropa nyní pracuje na tom, že zakoupí jeden z těch tří eh, výkonných počítačů, nejvýkonnějších počítačů na světovém trhu. To je dobré, že ho můžeme koupit, ale jde o to, abychom příští generaci takový počítač uměli postavit my jako Evropané. To má být naším cílem. Evropa má veškeré vědecké pracovníky i kapacity v průmyslu, aby zde byla konkurenceschopná. A neměli bychom si to nechat umenšovat ani lidmi, kteří toto říkají a stojí vně Evropy, nebo i my sami, protože inovace potřebuje chytré hlavy, to je jasné, ale inovace potřebuje i různorodost, potřebuje prostor pro volné myšlení. A to vše zde v Evropě máme. Lidé chtějí bydlet zde, chtějí bádat zde, chtějí zde utvářet svoji budoucnost. A potřebujeme infrastrukturu se společnými standardy, například gigabitové sítě a bezpečné cloudy, nejenom v této generaci, ale i v generaci budoucí. Surovinou digitalizace jsou data. Každým kliknutím, který učiníme zde někde v Evropě, krmíme různé algoritmy, mnohé jsou transatlantické a tyto algoritmy zase ovlivňují naše chování. A to není optimální stav. A proto, tak jako jsme to eh, udělali v GDPR a sice nastavili rámec pro svět, a to mohla udělat jenom Evropa, tak toto musíme udělat i v oblasti umělé inteligence protože my v Evropě myslíme tak, že vycházíme prvotně z člověka, nikoli z eh, pozice trhu nebo státu, ale primárně myšlení z pohledu člověka. A nejde o to, že by bylo důležité omezit tok dat. Jde o to, že my stanovíme pravidla, jak se odpovědně nakládat s daty. Protože pro nás, pro Evropany, má ochrana digitální identity absolutní a nejvyšší prioritu. To je pro nás důležité. Zároveň si přejeme inovace. Dnes je tomu tak, že 85 všech dat, které nejsou osobního charakteru, takže 85 těchto dat se nepoužije ani jedinkrát. Tato data se sbírají automatickým způsobem, ale nejsou využita ani jednou. A to je obrovské plítvání, protože v těchto datech se skrývají poznatky, které v Evropě máme a které bychom měli využít. Proto musíme popsat rámec pro sdílení dát mezi vládami a podniky, které toto umožní a dá k dispozici v bezpečném místě. Nedovedu si představit kompetentnější osobu, než je Thierry Breton, aby se zde vytvořila datová strategie. Ano. A potom máme otázku kybernetické bezpečnosti. To je odvrácená tvář digitalizace a proto je pro nás také prioritní. Aby evropské podniky byly konkurenceschopné, potřebujeme maximální požadavky na bezpečnost a jednotný evropský postup. Za tímto účelem musíme sdílet znalosti, takže ne need to know, ale need to share. Měli bychom vytvořit společnou platformu, jakousi rozšířenou e, kybernetickou bezpečnostní agenturu. Jenom tak posílíme důvěru v hospodářství a odolnost vůči různým druhům rizik. A to vše se nám může podařit, pokud budeme postupovat společně. Pokud budeme stavět na našich evropských hodnotách. A pak věřím, že i v digitální éře bude Evropa hrát eh, vůdčí roli, protože to Evropa zvládá. Vážené poslankyně, vážení poslanci. Evropa má mnoho, na co může být hrdá. Jsme světovou obchodní velmocí. Jsme na prvním místě v eh, celosvětovém žebříčku vývozu výrobků a služeb. Jsme největším zdrojem i cílovou oblastí přímých zahraničních investic, kdekoliv ve světě. Máme průmysl na světové úrovně. Například vyrábíme jednu třetinu vesmírných satelitů. A naše podniky jsou na špici. Mají 40 patentů v oblasti obnovitelných technologií. Měli bychom podpořit tuto sílu Eh, s propojením s klimatickým i digitálním přechodem, tak abychom posílili naši průmyslovou základnu a inovativní potenciál. To je možné pouze prostřednictvím investic. Vážené poslankyně, vážení poslanci, toto musíme posílit, protože řadu let investujeme do inovací méně než naši konkurenti a ta výrazně brání naší konkurenceschopnosti a schopnosti být v čele této transformace. Proto bychom příští víceletý finanční rámec neměli nahlížet jako pouhé účetnictví. Protože svět před sedmi lety vypadal naprosto jinak, než jak bude vypadat svět za sedm let. Náš rozpočet je třeba zásadním způsobem modernizovat. A já vím, že zde se nejenom, že mohu spolehnout na zkušenosti a dovednosti Johannese Hána, ale že se mohu spolehnout i na tento Evropský parlament. Ale veřejné finance mají pouze omezený rozsah. Musíme se postarat o to, aby investiční toky mohly téct tam, kde jsou potřeba. Jde o dokončení Unie kapitálových trhů. To zlepší přístup k financování pro malé podniky i pro startupy, tak, aby mohly růst, inovovat a, a jít do rizik, do kterých potřebují jít. A to platí také pro bankovní unii, kterou musíme dokončit, tak, aby naše finanční systémy byly silnější a odolnější. A o toto se bude starat ta správná osoba Valdis Dombrovskis. To je ta správná osoba pro tu správnou činnost. Postará se o to, že naše ekonomika zde bude fungovat pro lidi. Kvalitní pracovní místa, rovné příležitosti, spravedlivé pracovní podmínky a inkluze. Ví, že potřebujeme kvalitní veřejné finance pro udržitelný růst a že je třeba posilovat konkurenceschopnost a udržitelnost. To jsou věci, které jdou ruku v ruce. Nikdy bychom neměli zapomínat, že konkurenceschopná udržitelnost byla vždy v jádru naší sociálně tržní ekonomiky, jenom jsme to označovali jinými slovy. Jen si vzpomeňte na různé rodinné podniky napříč Evropskou unii. Ty nebyly vytvořeny pouze kvůli eh, hodnotě, budoucí hodnotě akcí nebo vyplacení do bonusů, ale byly vytvořeny proto, aby přetrvaly po generace, aby mohly živit zaměstnance. Vznikly na základě nadšení pro kvalitu, tradici a inovace. A věci, které dnes vyrábíme a vytváříme, se možná mění, ale měli bychom si opět vzpomenout na naší konkurenceschopnou udržitelnost vážení přátelé. A právě v tomto duchu všechny členské státy se zavázaly dodržovat eh, cíle udržitelnosti OSN. A právě v tomto duchu Paolo Gentiloni bude dohlížet na implementaci těchto cílů. Věří v ně a já věřím v něho. Evropské hospodářství se zotovilo z jedné z nejhorších hospodářských a finančních krizí od konce druhé světové války. Pracovní trh zůstává silným a nezaměstnanost nadále klesá. Nicméně se objevují na obzoru mračna a Evropa by se měla připravit na to, co nás čeká. Musíme se spolehat na to, co nás činí silnými. To je náš jednotný trh, a naše jednotná měna. Je na čase dokončit hospodářskou a měnovou unii tak, aby vznikaly pracovní místa, aby docházelo k růstu na základě zvyšování makroekonomické odolnosti. Musíme využít flexibilitu, kterou umožňuje pakt stability a růstu, abychom dali prostor a čas pro naše hospodářství, aby rostlo ale zároveň musíme podpořit členské státy prostřednictvím zacílených investic a strukturálních reform. A nedovedu si představit lepší osobu, než je Líza Ferreira, kdo povede tuto činnost. Vážení poslanci, vážené poslankyně, minulém měsíci přišlo 39 osob o život v kamionu. Poté, co byli propašováni minimálně čtyřmi evropskými zeměmi. Je to tragédie, že matka ve Vietnamu obdržela zprávu od své dcery z Evropy, že nemůže dýchat ve jménu těchto 39 osob, jejich matek, otců a přátel. Se všichni shodneme na tom, že toto by se už nikdy více nemělo stát. People Lidé očekávají, že Evropa nalezne společné řešení společnému problému migrace. To je téma, které nás rozdělovalo, ale měli bychom toto překonat. Potřebujeme řešení, která budou funkční pro všechny. To je úkol, kterým jsem pověřila Margarity Seschinase a Ilvu Johansson. Díky jejich dovednostem a různým náhledům na věc budou vytvářet úžasný tým. Dámy a pánové, jedna věc je jistá. Evropa vždycky eh, bude poskytovat přístřeší těm, kteří potřebují mezinárodní ochranu. A je v našem zájmu, aby ti, kteří tady zůstanou, aby se integrovali do společnosti. Ale rovněž musíme zajistit, že ti, kteří nemají právo zde zůstat, se vrátí domů. Musíme prolomit ten krutý podnikatelský model převaděčů. Musíme reformovat azylový systém a přitom nezapomínat na naše hodnoty solidarity a odpovědnosti. Musíme posílit naše externí hranice tak, abychom měli plně funkční Schengen opět. Musíme investovat do partnerství se zeměmi původu, tak abychom tam zlepšovali podmínky a vytvářeli příležitosti. To nebude vůbec snadné ale připomeňme si, co říkal Václav Havel. Říkal, že uděláme to, protože to je dobrá věc. Eh, migrace nezmizí, ta tady bude navždy. A proto si myslím, že Evropa, která je tak hrdá na své hodnoty a tak hrdá na právní stát, musí být schopná přijmout odpověď, která bude zároveň humánní i efektivní. Toho musíme být schopni. A stejný tým, tedy Margaritis Schinas a Ilva Johansson, také bude zodpovídat za posilování vnitřní bezpečnosti. Budou zajišťovat, že spolupráce mezi orgány činnými v trestním řízení bude schopna řešit nové hrozby a musíme zajistit, že Europol, který je nejlepším nástrojem pro boj proti trestné činnosti, bude k tomu uspůsoben. Dámy a pánové, když jsem byla dívka, holčička, která žila v Bruselu, zemřela moje sestra ve věku 11 let. Já si pamatuji ten pocit bezmoci rodičů, ale i lékařů, ošetřovatelů, kteří oni tak pečlivě se starali. Každý z nás zná podobný příběh, zná někoho, kdo má podobný příběh. Počet eh, eh, případů rakoviny roste, a, ale eh, naše diagnostické a léčebné prostředky jsou čím dál lepší a lepší. Evropa musí být lídrem v boji proti rakovině. Na začátku příštího roku Stella Kyriakides Eh, představí ambiciozní plán boje proti rakovině. Ona je to správnou osobou, která zajistí, že tento plán sníží, sníží utrpení způsobené touto diagnózou. Jde o to, že Evropa musí se starat o věci, které leží na srdci lidem, jako je například eh, budoucnost dětí v naší společnosti. Kultura a vzdělání eh, je, jsou tím, co nás spojuje s naší historií a budoucností. To je to, v čem jsme unikátní, naše duše, naše kultura, naše různorodost, naše dědictví. A já vím, že eh, v rukách Marie Gabriel to bude to správné místo. A jsem ráda, že toto eh, portfolio změní svůj název. Bude to komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělání a mládež. Lidem leží na srdci spravedlnost a rovnost v, v každém slova smyslu a proto jsem si zvolila Nikolase Šmita který bude mít na starosti implementaci Evropského pilíře sociálních eh, práv a boje proti chudobě od raného věku. A on mm, vytvoří rámec pro to, aby každý pracující v Unii měl spravedlivou minimální mzdu. A Helena Dali, ta bude osobou pověřenou pro to, abychom prolomili bariéry, bariéry, které brání lidem eh, dosáhnout, čeho by chtěli, protože jsou, jací jsou, protože věří v jiné věci, protože milují. A eh, lidem leží na srdci jejich práva, hodnoty a svobody. Právní stát, to je náš základ a od toho nelze nikdy ustoupit, to nemůžeme zdiskreditovat. Musíme zajistit, že bude e, právní stát respektován, že ve všech státech k tomu budou přistupovat stejně. Musíme samozřejmě o tom vést dialog, ale nesmíme váhat přijmout nezbytná opatření. Potřebujeme zkušenost a angažovanost. A Věra Jourová a Didier Reinerc jsou právě, na, tom, e, jsou právě ti, kteří jsou na správném místě. Lidem leží na srdci také vzduch, který dýchají, vodu, kterou pijí, jídlo, které jí a příroda, kterou eh, si tak cení a jsme rádi, že Virginius Sinkevičius eh, bude právě tím, který bude eh, bojovat za ochranu naší biodiverzity a našich oceánů a i zároveň proto, aby rybáři mohli eh, vést důstojný život. A máme zde Januše Vojčechovského, který zajistí, že i naši zemědělci budou moci prosperovat a zároveň se uspůsobovat nové realitě dvojaká transformace klima a digitalizace. To přinese změny všem, ale není pochyb o tom, že zemědělství, hospodaření, že zůstane velice cenou součástí naší kultury a budoucnosti. Potřebujeme mít strategii udržitelného hospodaření, farmaření a musíme mít možnost i nalákat mladé farmáři farmáře a musíme zajišťovat zároveň, že komodity, potraviny dovážené z jiných států, ze třetích států budou respektovat naše evropské environmentální normy. A lidé také chtějí mít možnost mluvit do své budoucnosti. Účast eh, v posledních evropských volbách byla nejvyšší za posledních 25 let. Demokratická participace ale nekončí v den voleb. Musíme a budeme mobilizovat eh, nejlepší energii, kterou kde máme v Evropě, ze všech koutů Evropy, ze strany institucí, nejrůznějších sektorů občanského života, tak abychom vše zapojili do konference o budoucnosti Evropu, Evropy. Bude inkluzivní, bude zahrnovat všechny instituce a zde v tomto Evropský parlament by měl být lídrem. Pokud je o komisi, Dubravka Šujica je zkušenou poslankyní Evropského parlamentu tak ta s vámi bude v tomto úzce spolupracovat, aby tato konference skončila úspěšně. Dámy a pánové, všichni víme, že jeden člen naší rodiny chce opustit Unii. Vypadá to, že většina v tomto parlamentu ano, asi eh, teď bude možná ráda, že tady ta malá skupinka zde v parlamentu už nebude moci takto hlasitě tady ťukat a dělat hluk. Ale já jsem Eh, nikdy neskrývala fakt, že já vždycky budu proto, aby zůstali. Ale budeme respektovat rozhodnutí přijaté britským lidem. Budeme úzce spolupracovat, abychom našli řešení společných problémů a výzev, obzvláště v oblasti bezpečnosti, ale jedna věc musí být absolutně jasná. Ať ta budoucnost bude jakákoliv, tak pouta přátelství mezi našimi lidmi ty nikdo nerozbije, nezlomí. Dámy a pánové, poslanci a poslankyně, za 30 let eh, zde vaši nástupci budou analyzovat naše kroky, tak jak jsem to řekla na začátku projevu. Co asi řeknou? To závisí na tom, co my společně uděláme, čeho dokážeme. Pokud budeme pracovat dobře, tak Evropa v roce 2050 bude prvním kontinentem na světě, který bude uhlíkově neutrální a stane se největší mocností v oblasti digitální a zůstane ekonomikou, která bude schopna nejlépe zajišťovat rovnováhu mezi trhem a sociální sférou a bude vůči silou při řešení největších světových problémů. Cesta je však trnitá, úkol není snadný, ale společně se nám to může podařit. Inspirujme se optimistickým duchem, který zde panoval před 30 lety a díky kterému padla železná, eh, železná zeď, jak říkal Václav Havel zde jsou, byl, byly miliony Evropanů a jsou miliony Evropanů, kteří se angažují, protože je, je to dobrá věc a kteří dělají vše, aby posílili společnost a kteří eh, pečují neziště o, o, o staré občany, kteří čistí přírodu, uklízejí parky a kteří se snaží chránit klima, proto chodí do ulic za to protestovat. Jsou to lidé, kteří chtějí, aby se věci dělaly jinak. Ale i my parlament, rada a komise. My také, my musíme dělat věci jinak. A právě v tomto duchu jsem vytvořila tým. A v tomto duchu eh, jsem přišla i sem dnes před vás, abych požádala o vaši důvěru. Dejme se do práce, tak abychom za 30 let mohli říci, ať žije Evropa.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 Děkuji. Děkuji paní předsedkyni von der Leyen a i já chci zde přivítat radu, všechny přítomné komisaře a zahájíme rozpravu. Nejprve si vyslechneme předsedy politických skupin. Jako první má slovo Manfred Weber, prosím. Clear priorities, well balanced forward. Ano, jsou to jasné priority, vyrovnaný projev, eh, oč usilujeme. To byl projev paní Ursuly von der Leyen. Poslední týdny pro nás byly významné, protože jsme ohlíželi na kandidáty členských států, zda jsou připraveni převzít svoji práci. A nebyli připraveni všichni, ale nyní máme před sebou komisaře, kterým dali příslušné výbory zelenou. EPP zde k tomuto vždy přistupoval transparentně a spravedlivě. Poslední týdny a měsíce pro vás byly velkou výzvou, ale nakonec jste byla úspěšná. Pracovala jste tvrdě a dnes jste nám představila své nové kolegium, tým, který povede Evropu. A doufejme, že s plnou podporou tohoto parlamentu budeme my moci dát eh, nové komisi silnou demokratickou legitimitu. Jedno, z čeho váš tým když dosáhl, je zlepšení eh, genderové vyrovnanosti, protože máme mnohem více komisařek než kdy předtím. A já, jakožto politik z EPP, jsem hrdý, že za EPP v kolegiu máme 50% žen. Takže jsme dosáhli našeho cíle 50% vlastního podílu, jiní na tom ještě musí pracovat. A také jako EPP vlastně máme ve funkci předsedkyně komise první ženu. Takže vidíte, že opravdu plníme úkoly v oblasti genderové vyrovnosti. A máme zde dobrý mix. Jsou zde pan Hogan, Maria Gabriel, Valdis Dombrovský, velice zkušení komisaři, nebo zcela Keriakadis, Margarita Šinás a Oliver Verhely jsou noví komisaři. A Máme dva kolegy, kteří působili léta v Evropském parlamentu, Alina Valean a Dubravka Šujca. Takže za EPP je to dobrý mix a můžeme počítat eh, s tím, že oni budou přispívat k dobrému dílu. Kolegyně, kolegové, moje frakce EPP získala 40 milionů hlasů v posledních volbách a nyní je naší zodpovědnosti plnit to, co po nás žádají naši voliči co by největší politická frakce v Evropském parlamentu nyní chceme plnit. V roce 2024 bude implementována inteligentní klimatická politika založená na inovaci, která nebude útočit na farmáře a nebude dělat politiku proti průmyslu. V roce 2024 Evropská unie bude mít masterplán boje proti rakoviny. V roce 2024 dosáhneme toho, že vytvoříme 5 milionů nových pracovních míst a zastavíme únik mostků z východu na západ. Budeme mít další obchodní dohody v době, kdy Trump eh, vlastně staví obchodní zdi, my musíme stavět mosty. A budeme mít takové plnohodnotné evropské FBI, kdy mafie a organizační zločin se dostanou skutečně pod tlak. V roce 2024 budeme mít eh, nadefinované jasné hranice Evropy. Turecko je silný partner, ale nemůže se stát členem EU. A v roce 2024 budeme také eh, silnou ochranu našich hranic, minimálně 10 000 pracovníků eh, Frontexu, kteří je budou chránit a proti pašerákům. A proto naši lidé budou hlasovat pro tuto komisi, tak abychom mohli začít plnit naše sliby. Ambiciozní projekty jsou důležité, o tom nepanují pochyby, ale v příštích letech na, eh, je ohroženo mnohem více, protože vidíme, jak se rozpadá naše společnost. Evropské hodnoty jsou neustále pod tlakem, protože lidé se cítí ohroženi globalizací a nevidí nové příležitosti. Čím je Evropa jedinečná, to je ohroženo. A je potřeba eh, pocit, že někam patříme, že máme nějakou identitu. Každý prostřednictvím historie, své kultury popisuje svoji národní identitu, ale my jako Evropané jsme schopni popsat náš způsob, evropský způsob života. I v těch nejchudších zemích v Evropě máme systém zdravotnictví založený na solidaritě. V USA ještě stále diskutují o systému Obamacare. V Evropě jsme zakázali trest smrti to ještě tak není na globální úrovni. Demokracie, právní stát, rovné zacházení s muži a ženami a evropský způsob života 30 let po pádu berlínské zdi, svoboda projevu, svoboda eh, vyznání, svoboda tisku. Eh, působí na mě čínská kultura, ale nechtěl bych žít čínským způsobem života. Také bych nechtěl žít eh, způsobem života našich amerických přátel. Chtěl bych žít evropským způsobem života, který vždy bude propagovat a hájit tento evropský způsob života. Já jsem a chci být Evropan a příštích pět let rozhodne o tom, jestli se Evropa zachová svoji duši a své srdce, anebo bude eh, čím dál tím více vytěsňována v čím dál tím drsnějším světě. EPP je ochotná spolupracovat se všemi demokratickými frakcemi v Evropském parlamentu na budoucnosti Evropy. E, v tradici Gasperiho, Adenora, Schumana, Helmuta Kola jsme ukázali, že bojujeme za jednotnou Evropu. Lidé s námi počítají a my bychom nyní měli začít plnit naše sliby. Děkuji. Děkuji, pane předsedo Webro. Webře, paní předsedkyně Garcia Perez. Děkuji, pane předsedo. Paní von der Leyen, v červenci jsme vám vyjádřili důvěru, i když jste nebyla naší kandidátkou, protože jste se zavázala, že do pracovního programu dáte priority, které jsou pro nás zásadní vy jste akceptovala, že půjde o environmentální transformaci. To bude vaše priorita. Také jste se zavázala, že to uděláte spravedlivě, bez toho aniž by někdo eh, tím utrpěl. A musíme začít co nejdříve na tom pracovat, ale musíme mít jistotu, že to tak skutečně bude. A než začali slyšení, tak socialisté a demokraté, my jsme chtěli to podmínit tak, aby skutečně ten velký cíl, to znamená environmentální udržitelnost, sociální udržitelnost, aby to bylo doprovázeno konkrétními opatřeními, která zlepší život našich občanů. A právě proto jsme tady. Proto nás volili. A proto, abychom garantovali i konkurenceschopnost eh, eh, a tak, mm, a aby naši eh, komisaři k tomu byli kompetentní, tak proto my jsme k těm slyšením 26 Eh, komisařů přistoupili velice zodpovědně, protože tentokrát eh, si nemůžeme dovolit chybu, protože to by nás kritizovali mladí lidé, kteří eh, chodí do ulic každou, každý pátek a říkají, že ve hře je budoucnost a osud planety a proto my jsme vyvinuli tento tlak tak, abychom měli komisi, která bude i paritní, která bude genderově vyvážená a naše frakce bude nadále bojovat za rovnost pohlaví a nejenom pokud je o počet funkcí, ale i v politikách, která budeme přijímat. Jedna z nich by měla být politika, která se bude snažit eh, skoncovat eh, s násilím na ženách, s tím mačismem. A Mm, ani nemůžeme eh, selhat, protože občané jsou zneklidněni, když vidí, jak lidé odchází z venkova, protože tam nejsou příležitosti a proto my chceme mít fond pro eh, spravedlivou transformaci, kam dáme další prostředky, které pomohou té transformaci environmentální a bude to eh, spravedlivé pro všechny. Čeká nás pět let, abychom ukázali, že naše politiky jsou k něčemu, že jsou řešení přesvědčením, že politika má sílu a má hodně co říci do tohoto čím dál více turbulentního světa a my nemůžeme ale naslouchat eh, tomu šíření strachu, když jsou zde snahy renacionalizovat naše politiky. Ne, je třeba se čelem postavit těmto výzvám a proto potřebujeme silnou komisi, která bude odvážná, která bude schopná, která bude dynamická a bude překonávat eh, ty zastaralé politiky. Nové výzvy znamenají přijmout nové formy naší politiky, protože ta realita je čím dál více složitá. A nejlepší způsob, jak zrenovovat, obnovit naše principy, abychom skutečně zajistili udržitelnost sociálního modelu, abychom zajistili i koherentnost našich politik, tak Eh, nejlepší bude sledovat agendu 2030, tedy cíle udržitelného rozvoje. My jsme rádi, že jste akceptovala, že každý komisař individuálně, všichni jako tým, kolegium, že budou zodpovědní za to aplikovat eh, tyto cíle a integrovat je i do evropského semestru. To je přece zásadní otázka. Jsme spokojeni, že New Green Deal bude prioritou eh, budoucí komise a víme, že Franz Timmermans ten bude vynikajícím pracovníkem v tomto, protože protože eh, klima nepočká. A i pro nás více než zelená agenda pro socialisty půjde o eh, tedy eh, eh, i tedy agendu, která bude sice zelená, ale zevnitř červená. A Evropská unie musí tedy opět se chovat více sociálně, to znamená bojovat proti nerovnostem mezi lidmi a to musí být v srdci našich politik. A to znamená velice konkrétní politiky. V předchozím funkčním období jsme vytvořili základy pro evropský sociální pilíř, který teď je třeba rozvíjet. Socialisté, demokraté mají celý arzenál různých návrhů, abychom posílili ten evropský sociální pilíř, stejně i tu finanční a fiskální architekturu Unie. A buďte si jistá, že v příštích pěti letech my budeme na tom trvat. A ty to stejné principy, to znamená respektovat solidaritu, důstojnost lidskou, spravedlnost, to musí být i e, vodítkem pro naše zahraniční politiky. A e, tady e, Josef Borel, tam ta politika v nejlepších rukách, který určitě bude se prosazovat naše hodnoty, naše zájmy, mír, pravidla, multilateralismus eh, ve světě, který je tak turbulentní a také budeme i velice nároční na to plnit principy migrační politiky a obchodní politiky. S tímto způsobem my mm, nepřijímeme o vlastní legitimitu. Musíme zachovat systematicky, koherentně a také budeme ambiciozní, pokud jde o budoucí rozpočet, protože nemůžeme dělat více s méně prostředky. A naše naše projekty vyžadují více projekt, prostředků, proto moje, naše frakce bude velice náročná při vyjednávání o tomto víceletém rámci. Závěrem my, socialisté demokraté, my tedy bojujeme za větší demokratizaci. Není ještě ta bitva prohraná. Chceme zreformovat eh, systém špicen kandidátů a chceme i debatovat o těch nadárodních kandidátkách. Proto my se maximálně zapojíme eh, a budeme se angažovat v té budoucí konferenci o budoucnosti Evropy. Evropská unie se buduje každý den a proto je to tak zajímavé a zde my, když eh, i my ale eh, nemůžeme, eh, my musíme navázat na ty naše otce, zakladatele a jako oni chtít mít Evropu, která bude prosperující, která bude rovná pro všechny, kdy všichni se budou rovni. A proto musíme pracovat na evropském projektu tak, aby občané opět znovu začali věřit v naše instituce, socialisté, demokraté, to mají jasné. My chceme se, um, eh, my chceme reagovat na okolnosti a proto budeme eh, hlasovat, ale budeme bdělí, my vás odhlasujeme, ale budeme bdělí a budeme sledovat vaše kroky. Chceme, aby tato Evropská komise si toho byla vědoma a proto se chovala eh, zodpovědně. Děkuji. Grazie, presidente. Děkuji, paní předsedkyně. Pan předseda Čolos má slovo. Vážená paní předsedkyně, Vážení kolegové, právě tato komise prošla těžkými zkouškami a je nyní silnější a nyní své záměry zrealizuje tak, jak je Ursula von der Leyen prezentovala. Žádám, aby nám komise ukázala tři věci. Vizi, vášeň a ambici. A právě jedině tak může Evropu připravit k tomu, aby zvládla současné výzvy a zároveň eh, podnítila nadšení občanů, protože právě to nadšení, entuziasmus jsou potřeba k tomu, aby Evropa řešila své problémy. A vnímám také jako důležité geopolitické cíle paní von der Leyen. Jakožto skupina vnímám jako důležité čtyři hlavní priority. Jednak mám naší ambici, aby se Evropa stala eh, uhlíkově neutrální do roku 2050, aby měla ekonomiku připravenou na zvládnutí těchto cílů, včetně spolupráce zemědělců, vědců eh, a eh, odborníků v ekonomice důležité je mít fond pro spravedlivou transformaci a odpovídající rozpočet, který to zajistí. Dále za druhé digitální transformace. To je velice důležité pro naši společnost, důležité pro občany, pro naše hospodářství, ale má to také svoje rizika. Tváří v tvář tomuto vývoji vidíme, jak se objevují vůči společnosti právě v této oblasti, dokonce i malé a střední podniky, které by měly mít naší přístup k financování s odpovídajícím rámcem také pro umělou inteligenci, tak aby mohla vzniknout vzniknout skutečná evropská strategie pro data. A jsem přesvědčen, že Margaret Vestager, Thierry Breton a další jsou skutečně eh, schopni tento úkol zvládnout. Eh, Evropa za pět eh, let by měla také dokázat konkurovat Číně, Spojeným státům. Musíme sledovat situaci v Africe a musíme být schopni ukázat, že zvládáme politiku azylu a migrace a to v rámci našich hodnot. A to ruku v ruce také s naší vhodnou hospodářskou společnost, abychom efektivním a účinným způsobem mohli fungovat, aby Evropa se dokázala mm, bránit, ale zároveň, aby byla otevřená svým partnerům a současně chceme propojit zpět občany k Evropě. Potřebujeme takovou demokracii, která se neomezuje pouze na to, že občané jdou každých pět let k volbám, ale že se účastní eh, politického života. A právě toho se bude týkat konference o budoucnosti Evropy, eh, k níž si iniciativu vzala naše eh, skupina. Důležité je, aby Evropa netrpěla syndromem